které, jak si stále, kterých se stále nějak nedostávalo v celém tom procesu a doufám, že to tedy prosadíte, až přistoupíte k dalším krokům. Děkuji vám.